Přichází pan předseda. Good morning, everybody. Dobré ráno, dámy a pánové. Zahajuji naše dnešní zasedání. První bod na našem pořadu jednání je zpráva paní Kilnísiln, ženy a změna klimatu. Máte čtyři minuty, paní eh, zpravodajko. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Dovolte, abych poděkovala svým kolegům za jejich nesmírně zajímavé příspěvky k této zprávě, která, jak doufám, přispěje k uvědomění si institucí parlamentu, eh, protože je třeba, aby genderové otázky byly integrovány daleko více do všech předmětů, kterými se zaobíráme, protože jdou napříč všemi oblastmi. Je nezbytné ale o tom stále znovu a znovu přesvědčovat. Jako členové výboru pro ženské otázky musíme vyzdvihnout ženy z tohoto mrtvého úhlu politik Evropské unie, zejména v otázkách ekologických. Ráda bych řekla, že v naší zprávě ukazujeme, že ženy nejsou zrovna zelenými rostlinkami ekologie. Máme tady strašná čísla. Například v různých zemětřesení a přírodních katastrofách ženy trpí 14, 14 krát vyšším rizikem zemřít. Například 2004 v tsunami v Ázii ale e, rovněž v roce 2003 v povodních v Evropě. 70 obětí byly ženy. Proč? ženy nemají stejné ekonomické prostředky, ani sociální, ani politické prostředky, aby se přizpůsobily nebo aby mohly uprchnout. Naopak, eh, díky eh, pohotovostnímu systému a systému varování o katastrofách byla vlastně eh, poslední, bylo poslední přírodní katastrofa jedinou, kde nebyly tak ženy postiženy. Klimatické změny by měly hrát absolutní prioritu, ale v kontextu hospodářské krize není ekologie jediným subjektem, který je v pozadí. I na ženy se zapomíná a je třeba spojovat tato dvě témata, kde navrhujeme mít koherentní eh, politiku a jasná koherentní řešení. Eh, tváří v tvář každé krizi nám řekli, že otázka žen přijde až pozdě, později na řadu, ale to není možné. Klimatické změny a klimatická spravedlnost a rovnost postavení žen a mužů jsou naprosto spolu spojeny. Ženy nejsou pouze oběťmi, které třeba chránit. Ženy mají mnoho znalostí, které mohou předložit nejen v nejrůznějších odvětví, ale také proto, že žijeme ve společnosti, společnostech, kde jsou role jasně určeny podle pohlaví a role mužů a žen má jasný dopad na naše prostředí, jak ve vzdělávání, tak v dopadu na výběr profesů, profesí a potom se to reflektuje také ve volbě povolání a navrhovaných prohlášení. My jsme navrhli čtyři prostředky. Eh, v zohlednění příslušnosti k pohlaví vyžadujeme, aby alespoň 40 bylo dáno k dispozici také ženským otázkám v této otázce, aby byly podporovány. Otázka a vzdělávání, která umožní zrealizování realizování také pomoci ženám, eh, aby se staly aktérkami v klimatických změnách. Eh, pro větší zapojení žen do zelené ekonomie a ekonomiky a proto, aby mohli mít vědeckou kariéru a proto, aby mohli změnit způsob života, který je nezbytný. A na závěr pro výzkum máme potřebu nazbírat dostatek statistických údajů podle jednotlivých pohlaví, abychom mohli zlepšit naše pochopení v tomto tématu a tomu přizpůsobit naše politiky. Potvrzujeme, že politika proti klimatickým změnám se může obohatit tím, že se integrují také otázky pohlaví a že boj proti diskriminaci eh, může být efektivní, když se zapojí také ekologické otázky. To to nám umožní a proto čelíme klimatu, pardon, setkání v Riu, eh, kde by se mělo projednat toto komplexní téma, protože to by mohlo být zohlednění našich úvah a to si myslíme, že jsou úvahy, které by nám umožnily dostat se ku předu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajce nyní za komisi dostane slovo Pan eh, Potočník, máte tři minuty. Vážený pane předsedo, ctění poslanci, jménem komise a zejména jménem eh, kolegyně Hedegardové, která bohužel nemohla dnes přijet, vítám tuto zprávu o ženách a změně klimatu. Děkuji paní zpravodajci za skvěle odvedenou práci a za velice přesvědčivý úvodní projev. Jedná se o velmi dobrou příležitost eh, pro to, aby Evropa diskutovala o tom, jak může pomoci ženám eh, ovlivňovat změnu klimatu. Změna klimatu již ovlivňuje život nás všech na planetě, zejména těch, kteří žijí v rozvojovém světě. Změna klimatu se většinou týká nejvíce těch, kteří jsou nejzranitelnější, to znamená těch v nejchudších zemích a konkrétně žen, dětí a seniorů. Ti jsou vždy ti první, kteří trpí. Zpráva zcela jasně říká, že ačkoliv změna klimatu je genderově neutrální, její dopady jsou genderově diferenciované. Když řešíme změnu klimatu, EU se zabývá tím, jak spotřeba a naše každodenní potřeby mají vliv na změny klimatu. Tím, že budeme podporovat udržitelnou a zelenou ekonomiku, pomáháme snižovat dopady změny klimatu a stimulujeme prostředí tak, aby Naopak ti nejzranitelnější ženy, děti a seniori nejvíce prospívali z našeho rozvoje. K tomu chceme, doci- to, toho chceme docílit eh, směrodatnými programy, jak geografickými, tak, tak lokálními. Chci zejména vyzdvihnout eh, energetický summit tento týden v Bruselu, kde proběhly dva panely, které se zabývaly udržitelnou energetickou politikou eh, pro ženy. Například poskytování lepších vařičů, eh, podpoří eh, snižování spotřeby dřeva pro tradiční, pro tradiční vaření a sníží tedy tím pádem dopady na klima musíme zajistit, aby takovýchto programů, které jsou prospěšné pro všechny, bylo více. Evropská unie chce rovněž mainstreamovat eh, změnu klimatu a její adaptaci do politik EU, včetně do politiky pro migraci a včetně do politiky pro snižování dopadů rizik. Jde nám o to, abychom se dívali dopředu a abychom minimali, minimalizovali eh, nevyhnutelné negativní dopady změny klimatu a nerovnosti v obou pohlaví. Gender už je mezi hlavními jedenácti sociálními eh, faktory, které musí být součástí každé dopadové studie komise, než tato učiní jakýkoliv návrh. Jak se zdůrazňuje i ve zprávě, genderově neutrální politiky musí vycházet z genderové vyrovnanosti v eh, rámci definic politiky. Eh, tvůrci politik musí, vyslíchat, musí vyslyšet i ženy a zohlednit jejich stanovisko v nových strategiích. Ačkoliv toto teoreticky všichni víme, často dochází k podzastupování žen v e, mezinárodních jednáních, například v jednáních o změnách klimatu v nedávných jednáních o partnerství s pacifickými státy se jasně řeklo, že genderová nerovnost může negativně dopadnout na schopnost dané země vypořádat se se změnou klimatu. To je velice relevantní zejména v Pacifiku, eh, kde eh, ženy nejsou zastoupeny vůbec v rozhodovacích procesech a genderové násilí eh, je stále velmi časté. Šéfové pacifických států uznali, že je potřeba lépe zohlednit zkušenosti tohoto druhu, pakliže eh, mají eh, být schopni lépe se vyrovnat se změnou klimatu a lépe eh, dosahovat udržitelného rozvoje. Je potřeba zajistit, aby zastoupení žen v rozhodovacích procesech dosáhlo stanovené hranice 40 Pravdou je, že posledním třem konferencím OSN FCCC předsedali ženy, a pravdou je, že v nedávné době se přijala opatření pro to, aby se zvýšila zastoupenost žen eh, v rozhodovacích pozicích mezinárodních organizacích. Evropská unie jako taková musí co nejvíce prosazovat genderovou vyrovnanost eh, a zastoupení žen v takovýchto mezinárodních tělesech. Představeno bylo několik indikátorů, Eh, o ženách a změně klimatu, které ilustrují, že toto kritická oblast je vysoko na našem seznamu priorit. priorit. Jedná se o velice důležitý krok pro vytvoření komplexní sady nástrojů, která nám pomůže evaluovat eh, rozhodovací proces v oblasti genderové politiky, Eh, na což budeme potřebovat vytváření kapacit, budeme potřebovat eh, finanční prostředky, abychom eh, mohli zvyšovat povědomí žen o tom, jak mohou ovlivňovat změnu klimatu a abychom jim pomohli zlepšit jejich každodenní život. Je naší zodpovědností, abychom se postarali o ženy a o další nejzranitelnější skupiny v naší společnosti. Je to součástí naší politiky pro změnu klimata. Zpráva, která před námi leží, je velice užitečná v tomto směru. Děkuji ještě jednou paní zpravodajce a děkuji Evropskému parlamentu za tuto iniciativu. Dovolte mi zakončím tím, že bych řekl, že jsem přesvědčen, že aktivita v oblasti klimatu může pomoci zlepšit eh, podmínky pro život v nejchudších regionech eh, světa a může zlepšit podmínky žen v rozvojových zemích. Komise bude i nadále začlenovat eh, aspekty genderové do svých politik a bude se snažit bojovat s negativními dopady změny, změny klimatu. Děkuji vám za slovo. Děkuji vám, pane Potočníku. Nyní za výbor Envy promluví paní Liotár. Máte jednu minutu. Ja, dank u wel. Eerst hele grote dank aan... Eh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji mnohokrát eh, paní zpravodajce. Eh, nejchudších lidí světa je 70 žen a jak řekla již paní zpravodajka, klimatické změny eh, dopadají zejména nejhůře na ženy, protože jsou největšími oběťmi v případě katastrof přírodních. Eh, Ironicky tím způsobem. Je to tak, že ženy teď patří k té kategorii obyvatelstva, které nejméně poškozují podnebí a podíl žen Eh, které rozhodují i nových klimatických eh, strategiích, je příliš nízký. Přitom jsou ženy velikými expertkami, odbornicemi a mohou významnou měrou přispět pro zlepšení politik v oblasti klimatu. Víme příliš málo o rovném postavení žen a mužů v souvislosti s klimatem, ale je jasné, že tady potřebujeme větší rovnost, které umožní lepší klima a lepší klima umožní lepší rovnost. Eh, představme si jenom situace mnoha žen, které musí nosit pitnou vodu ze studen, které jsou velice vzdáleny eh, a stráví mnoho času nošením této vody, která jim nezbývá pro to, aby se vzdělávali. Eh, tato otázka se musí změnit. Dovolte, abych řekla, že chytrá žena je připravena na klimatické změny.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 Děkuji mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové. Dovolte, abych eh, poděkovala za vynikající práci naší zpravodajce i stínové zpravodajce, eh, které se zaobírají otázkou, jakou roli mohou sehrát ženy v boji proti klimatickým změnám a které vytvořily souvislost mezi eh, mezi aktivní rolí žen a změnou klimatu. Eh, více než 50 světové populace eh, světových obchodních rozhodnutí eh, souvisí s touto otázkou, ale ženy jsou důležitým aktérem v otázkách klimatu, ne často proto, že oni jsou nejvíce postiženy touto otázkou, ale také proto, že to jsou oni, které znají nejlépe, nejlepší postupy, protože jsou schopny účinně přispět ke klimatickým změnám, co se týče řízení ochrany životního prostředí. A také ochrana životního prostředí souvisí s tím, že umožníme ženám lepší vzdělávání jednání. Evropská unie má odpovědnost, informuje žené otevřít jim dveře pro výzkum, aby jim umožnila získávání lepších vědomostí. Můžeme také zlepšit roli žen při rozhodování, abychom zajistili větší eh, rozmanitost při rozhodování a zlepšili tak řízení, zlepšování egalických otázek v souvislosti zároveň se zlepším rovným postavením žen a mužů kontextu trvale udržitelného rozvoje. Trvalá e, účast žen na řízení klimatických otázek může přispět ke změnám klimatu. Je to skutečně důležitá otázka, kde se ženy stanou aktérkami a tento trvale udržitelný rozvoj dá ženám také lepší přístup k ekonomickým a sociálním otázkám. Je to tedy otázka, kde obě strany vyhrávají. Proto je třeba zahrnout tyto politiky do veškerých odvětví, které jdou napříč politikou hospodářský růst, trvale udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí a rovnost pohlaví souvisí společně. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní za SAD promluví paní Estrela. Máte dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Nejdříve bych chtěla poblahopřát paní zpravodajce, paní Kilný. Kilnísen, vypracovala zprávu, která je zajímavá a dobře strukturovaná. Dobrá spolupráce s stínovými zpravodaji vedla k širokému konsenzu. Dopady klimatických eh, změn nejsou neutrální z hlediska genderového. Klimatické změny se nedotýkají stejným způsobem žen a mužů, bohatých a chudých, rozvinutých a rozvíjejících se zemí. Dopady klimatických změn jsou závažnější v regionech, které jsou chudší a mohou prohloubit stávající sociální nerovnosti. Ženy jsou odmětny vícečetných diskriminací a zejména trpí chudobou. 70 chudých jsou ženy a jsou také více zranitelné vůči dopadům <clears throat> klimatických změn a také vůči dopadům přírodních katastrof. Eliminace nerovností a boj proti změnám klimatu jsou navzájem propojené. Bez skutečné rovnosti pohlaví nebude existovat klimatická spravedlnost. Přírodní katastrofy mají dopady střednědobé i dlouhodobé. Týká se to zdraví, strukturální chudoby, vzdělávání a přesidlování populací. Děti jsou skupinou, která je obzvláště citlivá vůči důsledkům přírodních katastrof. Tam, kde dochází k mnoha katastrofám, je nižší počet dětí, které chodí do školy. Sucho a nedostatek vody, které jsou důsledky klimaticích změn, nutí ženy, aby pracovaly ještě více, aby se dokázaly zajistit přístup k potravinám, k vodě a k energii. A velice často mladí lidé opouští školy, aby mohli pomáhat svým matkám při zajištění těchto potřeb. Proto je důležité, abychom měli opatření, které zapojí genderovou dimenzi do strategií pro prevenci a řízení rizik přírodních katastrof. Na druhou straně jsou ženy zvyklé spravovat přírodní zdroje a z toho vyplývá velký potenciál pro ženy a ten nesmíme zanedbávat při provádění strategií pro zmírnění a přizpůsobení se klimatickým změnám. Děkuji. liberális Děkuji. Nyní za liberální skupinu pan Johansen. Vážený pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové, vážený pane komisaři, i já bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce eh, k dobře odvedené práci na této zprávě. Zpráva je to velice důležitá. Můj příspěvek se týká propojení propojení těchto otázek, konsenzu v evropských institucích k těmto otázkám. Ženy mají menší přístup ke zdrojům, mají menší politickou moc, mají obecně menší dostupnost vzdělání. Ženy a děti zároveň jsou nejvíce zasahovány z, e, dopady změn klimatu. Tři čtvrtiny uprchlíků po celém světě jsou ženy a děti. Chceme-li zlepšit současnou situaci, potřebujeme lokální, ale i globální opatření. Bez takovéhoto komplexního přístupu nám nutně uniknou důležité složky strategie pro boj s těmito problémy. Ženy bývají často vstřícnější vůči klimatu než muži a mohou být hnací silou rozvoje eh, malých, chytřejších projektů pro efektivnější využívání energií a vody v domácnostech. Potřebujeme proto odpovědné a efektivní užívání zdrojů v každé domácnosti a na každém pracovišti. EU a Evropa jako celek musí být předjezdcem správného využívání nápadů žen i mužů a využívání jejich kreativity a využívání zdrojů, tak abychom všechny tyto zdroje mohli napřít na boj se změnami klimatu. Jde nám o kombinaci žen a mužů, kteří jedině pakliže budou spolupracovat, mohou zajistit spravedlivější a komplexnější strategie pro boj se změnou klimatu. Například potřebujeme lepší, vyšší reprezentaci žen v rozhodovacích institucích, které mohou mít i dopad na tyto otázky, například při jednáních o změně klimatu. Děkuji. Děkujeme vám. Nyní za EKR Marina Janakudakis. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Eh, ideály poslední konference o změně klimatu byly dosaženy díky dvou, eh, dvěma ženám. Právě tyto dvě ženy připravily připravili pozdější dohodu. Byla to například jeho africká ministrině pro mezinárodní spolupráci. Ovšem tato zpráva, která je před námi, toho, čeho dosáhly tyto ženy, ignoruje. Tato zpráva tím pádem eh, redukuje jejich úspěch pouze na číslo, protože žádá pouze 40% zastoupení žen v jednacích týmech o změně klimatu. Já jsem v tomto parlamentu už mnohokrát vysvětlovala, že kvóty eh, neučiní, že nám eh, zadost. Bohužel však kvótový přístup převládá, a to jak v sféře biznisu, tak v sféře politiky. Nyní jsou cílem kvotové politiky E, změna klimatu a klima. Kvóty však neznamenají rovnost. Kvóty znamenají degradaci žen, které se dostaly až na špici, protože jsou právě nejlepší pro funkce, které zastávají. Změna klimatu je výzva pro celou země kouly a potřebujeme proto globální strategie, chceme-li s ní bojovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nyní za EFD pan Roger Helmer. Máte minutu a půl. Vážený pane předsedo, děkuji. Tato zpráva představuje opravdu hrdinský počin tím, že chce propojit dvě hlavní obsese tohoto parlamentu, změnu klimatu a práva žen. Ovšem bohužel se tohoto cíle e, nedosahuje. Změna klimatu se viní za mnoho věcí, často bez odůvodnění. E, Ovšem například málo lidí není, je zatím přesvědčeno, že například domácí násilí je způsobeno e, změnou klimatu. Ovšem nízké zastoupení žen v mezinárodní politice má být způsobeno oteplováním globu. E, mnoho věcí se také přisuzuje mužům a změně klimatu. Bohužel eh, ženy a muži konec konců žijí ve stejném klimatu, ženy musí zapínat stejné televize, stejné počítače, stejné žárovky jako muži ženy i muži dýchají kyslík a vydechují kysličník uhličitý. Ovšem zpráva má pravdu v jedné věci. Ženy eh, méně reagují na změny v důsledku změny klimatu a e, její vedlejší účinky. Všem největší vedlejší účinek změny klimatu, pane předsedo, je obrovské hospodářské poškození, které způsobují právě politiky na boj se změnou klimatu. Jsou to právě vysoké ceny energií a excesivní regulace, která vede k tomu, že biznis a průmysl odchází z EU a odchází do jiných částí světa, typicky tam, kde jsou nižší normy pro ochranu klimatu. Bohužel, je asi fakt, že toto bude mít větší dopad na ženy a na chudé, než na nás ostatní. Nejlepší, co můžeme pro ženy udělat a co můžeme udělat pro chudé tohoto světa a pro celé lidstvo, je tyto absurdní politiky pro změnu klimatu úplně zrušit. Děkuji. Děkuji vám. Jako další za GUE NGL pan Gustafsson. Máte dvě minuty herr talman! Eh, jag vill först börja med att varmt tacka fru kiil nielsen för Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poblahopřál paní zpravodajce a poděkovali za vynikající spolupráci na této zprávě. Domnívám se, že to je poprvé, kdy se skutečně snažíme pouštět se do těchto otázek z perspektivy otázek pohlaví. Je to metodologická záležitost, eh, protože eh, ženy nejvíce trpí klimatickými změnami. Model života mužů jim dodává určité výhody i tváří v tvář klimatickým změnám. Ženy vždy usilují o trvalou udržitelnost a jsou více ochotné pracovat pro ochranu klimatu a ochranu životního prostředí. Domnívám se, že tady existuje v současné době řada nerovností a je třeba, abychom tuto situaci zlepšili. Zejména to jsou obecně chudé země, které jsou tak nejvíc postiženy a kde se to že nejvíce týká. Eh, a jsou to vlastně narušení klimatu eh, a hlavně zničení přírodního prostředí, které způsobily povětšinou muži. Zatím tady máme eh, ještě nedostatečně účinný boj proti klimatickým změnám. Je třeba pomoci, aby ženy k tomu, aby ženy byly reprezentovány na všech úrovních a aby ukázaly dobrý příklad. To by ukázalo, že ženy jsou klíčovým aktérem v boji proti klimatickým změnám. Řada dobrých příkladů ukazuje, jak vzdělávání může zabránit přírodním katastrofám a pomoci biorozmanitosti například v záchraně lesu a pralesu. Rád bych zdůraznil komisi, že ženy skutečně pracují více pro ochranu klimatu než pro svou osobní pozici a proto je třeba je více zapojit. Děkuji. Děkujeme mnohokrát. Eh, vidím zde pana, eh, pa, paní Griffin eh, ve sněmově, ale přece jenom eh, bude potřeba změnit eh, pořadí řečníku, protože pan Griffin teprve přichází. Nejprve dostane slovo paní Skřizlevská. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Hovoříme-li o ženách a změně klimatu, je to svým způsobem nový přístup. Zohledníme-li fakt, že Ženy jsou velmi důležité v rozhodovacích procesech o domácích záležitostech, jsou zároveň aktivnějšími účastnicemi občanské společnosti. A proto jsem přesvědčená, že by tento fenomén měl dostat e, větší penzum pozornosti z naší strany. Přemýšlíme-li o tom, jak ženy více zangažovat do boje proti změně klimatu, myslím, můžeme udělat následující. Jednak je potřeba zvýšit počet vzdělaných žen, zejména žen a, a absolventech technických univerzit a vysokých škol, aby se tyto staly odbornicemi a byly zaměstnatelné v sektorech, které se přímo zabývají bojem se změnou klimatu. Rovněž je potřeba zvýšit počet eh, žen v rozhodovacích pozicích v tomto sektoru. Rovněž eh, politické strategie musí zohledňovat stanovisko žen v tomto ohledu zejména pokud jde o rovný přístup k takzvanému ekohospodářství. Rovněž mi dovolte říci, že kromě dlouhodobých strategií potřebujeme dosáhnout i změn ze dne na den, rychlých změn, které mají zlepšit možnosti žen, pokud jde o přístup k úvěrům, zejména k mikroúvěrům protože jedině inovací, podle mého názoru, můžeme dosáhnout pokroku. Ženy, které budou mít přístup k mikrokreditům a souvisejícím službám, se ženy mohou stát důležitým faktorem ve vytváření ekohospodářství a mohou nám pomoci bojovat s negativními dopady změny, změny klimatu. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát. Jako další paní Dančila, minutu a půl. Mike, Mike, si prosím mikrofon. domnule președinte. Marea provocare cu care... Děkuji, pane předsedající. Velký výzva, která stojí před lidstvem v současné době, je změna klimatu. A samozřejmě se to týká rovnosti pohlaví. Při přírodních katastrofách a v rámci jejich dopadů jsou ženy vystaveny mnohem většímu riziku, že přijdou o život než muži. 70% nejchudších obyvatel země jsou ženy, protože jsou činné především v zemědělství. 85% osob, kteří, které přicházejí o život v rámci klimatických katastrof, jsou ženy. 70% vysídlených obyvatel v důsledku dopadu klimatických změn jsou také ženy. A na to existuje ještě celá řada obětí, které nejsou vidět. A jsou to oběti, které vznikají tím, že se mění podmínky a vzniká násilí. Co se týče přístupu k vzdělávání, k léčivům, k potravinám, k energiím, jsou na tom ženy také mnohem hůře než muži. Ženy nevlastní půdu a potom ne, proto nemají žádné možnosti, jak o ní rozhodovat. Ženy jsou tedy mnohem méně to se přizpůsobit dopadům klimatickým změn. A proto si myslím, že toto téma se netýká pouze politiky rovnosti mezi muži a ženami. Potřebujeme globální řešení, abychom mohli pokročit v této věci. Blahopřeji eh, zpravodajce a podporuji návrh, eh, že bychom měli mít eh, genderově specifickou databázi a evoluční systémy, tak abychom pochopili, jaké přesné dopady mají změny klimatu protože pouze tak je budeme moci účetně potírat. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Parvanová máte minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové. Chci poblahopřát paní Kilnielsen eh, k dobře odvedené práci. Tuto zprávu velmi vítám, protože žádá eh, důležitější roli pro ženy při boji se změnami klimatu. Já jsem přesvědčena o tom, že integrace genderových otázek do klimatických politik je účinně efektivnějšími a spravedlivějšími. Podle statistik vidíme, že ženy jsou disproporcionálně ovlivňovány změnami klimatu, zejména jako oběti eh, přírodních katastrof a ostatních fenoménů souvisejících souvisejících se změnou klimatu, jako jsou, eh, jako jsou různé choroby nebo genderové násilí. Tyto otázky musíme zohlednit i v rámci diplomatických aktivit Evropské unie. Musíme zajistit, aby eh, boj se změnou klimatu a eh, související témata byly zohledněny z hlediska genderového aspektu. Genderová diskriminace musí skončit, musíme lépe využívat potenciál žen, musíme lépe pochopit změnu klimatu a musíme vytvořit lepší reakční strategie. Právě proto je, začít potřeba, je potřeba začít sbírat relevantní data, protože ženy jsou důležitým faktorem v boji se změnami klimatu. Hlavní prioritou Evropské unie musí být dosažení mezinárodně platných závazků pro boj se změnami, změnou klimatu. Právě proto je pro EU nejdůležitější, aby se zabývala otázkou změn klimatu na globální úrovni, aby přesvědčila eh, mezinárodní partnery, aby zanechali svých eh, šarvátek a aby dosáhli konečně trvalé dohody. Je důležité, aby tvůrci politik dosáhli tohoto, této dohody, která bude genderově eh, senzitivní a bude obsahovat všechny náležitosti důležité aspekty takovéto strategie. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Nyní pan Griffin, máte minutu a půl. Vážený pane předsedo, bylo by velmi snadné dělat si legraci z této zprávy, protože se jí vysmívají miliony eh, britských voličů, kteří si dnes ráno koupili noviny. Tato zpráva přináší, eh, přichází v době, kdy eh, krachují měny a lidé jsou doháněni k sebevraždám kvůli špatné hospodářské situaci. Eh, někdo si třeba může myslet, že tato zpráva v této době je aprílový žert. Je to pokus eh, institucionalizovat diskriminaci proti polovině populace Evropy. Ženy a muži se mají doplňovat, aby dosahovali společného dobra. Tento návrh je pokus o to zavésti Ehm, zavést nesoulad mezi ženami a muži. Ehm, je to pokus o narušení rodinných hodnot a je to všechno pod záminkou boje se změnou klimatu. Takovéto ponoukání k nenávisti je zločin. 100 tisíce mužů nemají přístup ke svým dětem po rozvodech. Tisíce dětí jsou doslova ukradeny otcům státem a e, rodinné hodnoty jsou podkopávány militantním feminismem, který stojí za touto zprávou. V mezidobí však máme celou řadu skutečných problémů, které skutečně škodí skutečným lidem. Je potřeba začít řešit právě tyto problémy a neutrácet zbytečně peníze na nějak, za nějaké nesmysly, které jdou proti tradičním hodnotám Evropy. Já, dámy a pánové, vyzývám k tomu, abychom se touto zprávou konečně přestali zabývat a konečně jsme začali řešit skutečné problémy, které máme. Děkuji vám. Děkuji vám. Jako další paní Štifler dvě minuty. Promiňte, pane předsedo, pane komisaři, drazí kolegové Klimatické změny se pojednávají v souvislosti ve své globálnosti nejenom v Evropské unii, ale v celosvětovém měřítku. A je jasné, že nejvíce postiženy a největšími oběťmi jsou ženy v těch nejchudších oblastech. Diskriminace, kterou trpí ženy na celé platě, planetě, co se týče nedostatečného přístupu ke zdrojům, jsou důležitým faktorem, které vysvětlují jejich zranitelnost, tváří v tvář přírodním katastrofám, ke kterým dochází v rozvojovým zemím. Boj proti klimatickým změnám se nemůže vyhnout genderovým otázkám, stejně tak jako rozvojová politika nemůže rozvíjet hospodářství, aniž by do toho zahrnula ženy v dotyčných zemích. Pane předsedo, drahý pane komisaři, Evropská unie musí učinit vše proto, aby zlepšila roli žen v rozvojových zemích zejména v souvislosti s konferencemi OSN o klimatu. Někdy mám dojem, že snad se mi to zdá, zejména vůči tomu, co jsme právě slyšeli. Domnívám se, že rovnost pohlaví musí stát skutečně ve středobodu našich politik, v politiku rozvoje, eh, ve středobodu rozvojových politik, lidských práv a čelení klimatickým změnám. Děkuji vám, pane předsedo. Děkujeme. Děkuji vám mnohokrát. Jako další na minutu a půl eh, Marita Ulfskok. Eh, Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva ukazuje, do jaké míry muži a ženy nemají stejnou odpovědnost vůči tvář ekologickým změnám a protože nemají stejný přístup ke zdrojům. Je eh, absolutně nezbytné změnit eh, přístup, abychom změnili celé paradigma tohoto problému. Většina mezi námi si to přeje. Většina z nás v Evropském parlamentu a myslím si, že celý svět by se měl postavit za nás. Členské státy, jakožto země na všech kontinentech, mají potřebu toho, aby znalosti, kterými disponujeme, mohly být sdíleny, eh, zejména Evropa je mohla sdílet s jinými části z věta. Chtěla jsem velice poděkovat paní zpravodajce za toto zprávu a Možná, že bych zvolila jiný postup než jindy. Většina mezi námi ví velice dobře, že politická řešení by byla účinnější, kdybychom si uvědomovali, že je třeba eh, zohledňovat také perspektivu jednotlivých sociálních tříd a jednotlivých pohlaví tváří v tvář klimatickým změnám protože klimatické změny zatím eh, jsou řešeny eh, pouze na papíře. My potřebujeme takové zprávy, která by stejně tak jako tato nabízela řešení z hlediska nového aspektu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jako další Andrea Canoni máte jednu minutu. Děkuji. Boj proti změnám klimatu je nutný, aby lidstvo vůbec mohlo přežít. A je zcela nezbytné, aby Evropa a další zúčastněné strany se v této věci angažovaly, abychom omezili Eh, další oteplování na tý, naší planety. To je jediná cesta, jak můžeme zabránit dalším katastrofám. Je to také celosvětově uznáno, že ti, kte, na, kteří jsou nejvíce postiženi dopady klimatických změn, jsou uh, chudé země a 70% veškerých chudých jsou ženy. To jsou ženy v chudých třetích zemích, které sehrávají ve svých zemích důležitou úlohu při zprávě přírodních zdrojů, zejména vody. A tyto ženy mají nyní mnohem horší eh, životní podmínky, protože vody je nedostatek a to souvisí s klimatickými změnami. A z tohoto důvodu se musí genderová dimenze zapojit do veškerých fází vyjednávání rámcové dohody OSN o klimatických změnách, tak aby se postavení žen zlepšilo. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Krista Klás. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Klima se mění, na ženy to dopadá ženy mohou něco učinit proti tomu. A ta diskuze je směšná pouze v případě, když budeme zde přednášet takové projevy, jaký právě přednesl pan Griffin. Zpráva je důležitá a my dobře víme, že vědci hledají příčiny a řečení a často se ve svých míněních rozcházejí. Eh, ty názory jsou různé, ale v jedné věci se shodneme. Pokud budeme celosvětově i nadále spotřebovávat tolik surovin, tak, jsou přírodní, tak budou přírodní zdroje naší planety velice rychle eh, vypotřebované. Proto musíme šetřit energii. Klimatické změny nemají dopady pouze na naše životní prostředí. Nedostatek potravin a nedostatek vody zhoršují sociální problémy a ekonomické problémy. Výbor pro práva žen ve své zprávě o ženy, ženách a klimatických změnách požaduje silnější zapojení žen do této oblasti, protože polovina obyvatelstva světa jsou ženy. 70% chudých jsou ženy a 80% uprchlíků a vysídlených jsou ženy, proto je důležité, aby ženy byly více zapojeny do boje proti klimatickým změn, zejména pomocí vzdělávacích programů. Ženy spravují zdroje v soukromé oblasti a to je velice důležitá věc. Oni přímo na základě rozhodují o tom, čím se topí či čím se chladí a když zohledníme to, že polovina energie v domech se využívá neefektivně, tak vidíme, že zde se skrývá obrovský potenciál pro úspory CO2. Ženy ve rodinách eh, dávají také základ pro správné zacházení s našimi zdroji, protože oni vychovávají děti. Pokud chceme zlepšit svět, tak to jde pouze pomocí tím, že zohledníme roli žen a ve zprávě je velice dobře ukázáno, jak by se k tomu mohlo přistoupit. My bychom se měli opravdu soustředit na téma ženy a klimatické změny a neměli bychom do toho zapojovat další témata, jako jsou otázky reprodukční či otázka diskuze o kvotách. Děkuji. Blinkevič. Děkuji vám mnohokrát. Nyní dostane slova paní Venkevičute, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Je fakt, že si dostatečně neuvědomujeme genderový aspekt a jeho vztah k boji proti klimatu. Pan Griffin skutečně nechápe, o čem hovoříme. V této oblasti je potřeba více zapracovat, protože genderový mainstreaming se zatím neodehrává v oblasti změny klimatu. Faktem je, že celé lidstvo trpí změnami klimatu ale přírodní katastrofy poslední doby nám ukazují, že jsou to hlavně ženy a děti, které trpí v důsledku těchto katastrof. Tyto katastrofy zasahují největší míře ženy a děti v rozvojovém světě. Ženy jsou často zaměstnány v zemědělství, často pracují příliš a tím pádem nemají dostatečný přístup ke zdravotnictví. Nemáme dostatek eh, komplexních dat, které, eh, která by nám pomohla hodnotit dopady změn klimatu na ženy. Boj se změnou klimatu musí být prioritou evropské politiky. Děkuji, nyní má slovo Barbara Matera. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Existuje tady propojení mezi politikou rovnosti žen a mužů a klimatickým politikám, politikám v oblasti ochrany klimatu, ale stále to ještě nevedlo k tomu, aby otázka rovnosti pohlaví byla zohledněná ve všech dalších pohledních politikách. Mezinárodní situace není zrovna příznivá, nebezpečí, že mm, e, nedojde k jednotnému výsledku na mezinárodní konferenci v Riu je velké. Teď je třeba soustředit se na tuto konferenci eh, v červnu, na tom, co se odehraje a je otázka, aby se to zohlednila, je otázka rovnosti pohlaví. To by nám umožnilo účinněji čelit změnám klimatu. Takové zapojení se musí vlastně zakládat na dvou zásadách. Za prvé, eh, bojovat proti dopadům nerovnosti, jakož eh, vlastně proti odstraňování jejich příčin. A k tomu je zapotřebí eh, nejprve získávat věrohodné statistické údaje, aby, by bylo, aby bylo možno realizovat správná opatření, například spořit eh, jinak zdroje vody, s nimiž ženy nakládají jinak než muži. Je třeba uvědomit si, že existuje nerovnost mezi muži a ženami a k tomu patří dva aspekty, podpora a také účast na odpovědnosti. Obé je třeba zohlednit v politikách Unie. Přála bych si, aby otázka mezi mm, dimenzí genderovou a mezi bojem proti klimatickým změnám byla více zohledněna a vedla ke konkrétním politickým opatřením. Boj proti klimatickým změnám se týká všech oblastí lidské činnosti a proto musí být mm, rozpracován horizontálním způsobem a zapracován do všech politik i do politik financování. Děkuji vám mnohokrát. Paní Papadopoulou má slovo jako další, máte jednu minutu. Halo. Ne. Kyrie projedre, i tu klima. Děkuji mnohokrát. Změna klimatu vede k environmentálním a politickým a lidským katastrofám. Má dramatické dopady na chudé země a chudé obyvatelstvo. My se tady věnujeme obzvláště s ženám, protože Ženy tvoří 80 obětí přírodních katastrof, které jsou zapříčeněny změny klimatu. Změn, ženy také tvoří největší část uprchlíků v důsledku změn klimatu. Je třeba, abychom měli klimatickou spravedlnost. Ale zde je třeba potrhnout ještě jednu věc, a totiž je důležité, abychom ve veškerých aspektech klimatické politiky a politiky udržitelnosti eh, zapojili do nich eh, genderovou dimenzi. Potřebujeme k tomu spolehlivé údaje, abychom mohli vypracovat strategie pro prevenci. Týká se to například i otázek životního prostředí a migrace, ke kterým budeme moci takto lépe přistoupit, protože i toto souvisí s klimatickými změnami a například s uprchlickými proudy, ke kterým v tomto důsledku dochází. Děkuji. Na Záborská Děkuji. E, slovo má paní Záborská, máte dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji paní zpravodajce za práci, ale jsem v rozpaci, když čtu bod 30. Cituji, Evropský parlament uznává, že nárůst obyvatel ovlivňuje klima a zdůrazňuje potřebu přiměřeně reagovat na všechny neuspokojené potřeby žen a mužů v oblasti antikoncepce korupce ve všech společnostech. Mám dvě otázky. Chce paní zpravodajka říci, že ve jménu záchrany klimatu je nutné přestat mít děti, že kvůli změně klimatu a kvůli emisím CO2 je třeba rozdávat prezervativy, antikoncepční tabletky a zabezpečovat služby reprodukčního zdraví. Když jde ideologie za hranice absurdnosti, tak racionální diskuze ztrácí význam, protože chybí slova. Zpráva o negativních dopadech změny klimatu na ženy navrhuje jako řešení zbavit ženy ženskosti tím, že je odrazuje od mateřství. Žádné z rozvojových cílů milénie nezmiňuje snížení přírůstku obyvatel v rozvojových zemí. Bylo by to zjevné, zjevný protimluv. Život člověka, i když je vzdálený na tisíce kilometrů od nás, má přeci takovou hodnotu, že kvůli nedostatku pitné vody a kvůli záchrany před smrtí zasedá organizace OSN zasedají experti a vydávají se miliardy na jejich záchranu. Tento paradox ovšem existuje. Vychází z předpokladu, že jedním z hlavních zdrojů chudoby a podle této zprávy i změn klimatu je nárůst populace. Tato tvrzení mají však vážné trhliny. Mezinárodní měnový fond v lednu 2011 zveřejnil tabulku, ve které předpokládá, které jsou, které, kterých je deset nejrychleji rostoucích ekonomických světa a mezi nimi je sedm afrických zemí s nejvyšší natalitou. Je tedy škoda, že v jediném bodě tato zpráva dokázala spochybnit smysl veškerých pozitivních návrhů, které obsahuje. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Mazony. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, zprávou kolegyně Evropský parlament opět poukázal na to, jak silná je odhodlanost v Evropském parlamentu zasazovat se za to, abychom získali demokratičtější, rovnoprávnější společnosti, Abych to nedefinovala tak jako kolega Heller, to je spíš posedlost. Domnívám se, že tady je opravdová odhodlanost v tom ohledu, že chceme vytvořit takovou Evropskou unii, která lépe vystihne potřeby 21. století. Jedná se o to, aby se jaksi genderově zohledněná problematika dostala všech do všech politik Evropské unie. Kolegyně se nesmírně snažila, ale toto přímé propojení jsem přece jen úplně nepochopila. Na každý pád ale sdílím cíle této zprávy, eh, které spočívají v tom, pokusit se uskutečnit takovou společnost, v níž již nebudou akceptovány rozdíly. Již není možné akceptovat společnost, kde ženy eh, mají méně než 1% národního majetku a které jsou 70% eh, z těch, kteří mají méně než 1 dolar denně a kde mají jenom ze 17 jsou zastoupeny ve vládnoucích pozicích a ve vládních grémích a pracují 10 hodin denně a dosahují jenom nepatrné části mzdy. Je třeba, abychom tady účinně změnili tyto záležitosti a může se to stát důležitým nástrojem pro E, lepší realizaci těch nástrojů, které tady zmínil pan komisař. Je pravda, že změny klimatu vedou k podstatným změnám, které se týkají zejména slabších skupin obyvatelstva, tak jak to většinou zbývají ženy, ale je také třeba aby otázky žen se dostaly horizontálně do všech otázek. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Dále paní Pěty ovšem ta tu není, což znamená, že přecházíme k proceduře Catch the Eye jako první Romana Jordan. Eh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo, protože sama za sebe chci říci, že souhlasím s tím, že existuje určité specifikum eh, ve vztahu žen na změny klimatu. Souhlasím s Kristou Klas, Nelze lpět na podrobnostech. Je potřeba vypíchnout ta nejdůležitější témata. Já si myslím, že například vzdělávání je naprosto zásadní. Existuje rčení, které říká, že vzděláteli muže máte jednoho vzdělaného a vzděláteli ženu máte vzdělanou rodinu. Takže vzdělávání je důležité. Rovněž je důležité povědomí žen. Ženy ovlivňují paradigmata celých rodin. Dále, ženy jsou do značné míry častěji obětmi změny klimatu než muži, čemuž je potřeba přisoudit vyšší míru pozornosti, zejména hovoříme-li o rozvojové pomoci poskytované ze strany EU. Na závěr mi dovolte zmínit zastoupení žen v rozhodovacích funkcích. Podporuji veškeré snahy, které mohou vést k tomu, že ženy budou eh, více angažované v rozhodování obecně to. Děkuji vám. Děkujeme vám, říká pan předseda. Jako další paní Jatén-Maki. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Nejdříve musím poděkovat paní zpravodajce za dobrou zprávu a pochválit ji. Mám ovšem několik kritických poznámek k otázce změn klimatu. Když hovoříme o klimatu, tak často hovoříme pouze o číslech. Ale měli bychom rovněž pomyslet na situaci lidí. Musíme myslet na lidi, kteří jsou ve svém každodenním životě zasaženi dopady změny klimatu a v nejobtížnější situaci se nachází právě ženy v rozvojových zemích. Otázka změny klimatu nejde pouze o trhy a peníze, ale jde o to, jaké dopady má změna klimatu na každodenní život. A tyto myšlenky mi ve zprávě chybí. V otázce dopadu změn klimatu jde v první řadě o lidi a teprve v druhé řadě jde o čísla a o trhy. Děkuji vám mnohokrát. Eh, slovo dostane pan Romeva. Mluvme jasně, není náhodou, že většinou eh, obětí přírodních katastrof jsou ženy. Souvisí to s jejich zranitelností a je to právě tato zranitelnost, která souvisí se strukturálním problémem patriarchátu, a vyslechli jsme si jasnou zprávu zpravodajů, které vzbuzují obavy je třeba uvědomit si současný svět. Máme tady skutečně základní potřeby. Je třeba zvýšit kapacitu a také schopnost žen a možnost žen účastnit se rozhodování, abychom z této role obětí je dostali do roli aktéru a to je třeba dát jim větší ochranu a větší možnost vzdělání. Je třeba umožnit jim združování se, aby bojovali proti klimatickým změnám, čili zpráva je jasná. Reakce, kterou jsme slyšeli od některých kolegů, nás skutečně vzdaluje o dvě století zpět. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Paní Miranda má slovo. Obrigada, presidente. Parabéns a minha colega deputada, a senhora Kiel Nielsen. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za zprávu. Ženy, jak říkala paní zpravodajka, jsou mnohem více zasaženy dopady klimatických změn. Klima se mění a klima se mění také proto, protože nemáme dostatečně dobré politiky, selhávají nám politiky, selhává nám odpovědnost jak v Evropě, tak ve světě. Například velice konkrétní případ z mé země, z každodenního divata je to případ žen v které jsou činné v oblasti rybolovu. Jsou to ženy, které um, sbírají mořské plody a klimatické změny mění jejich podmínky, mění se podmínky na pobřežích a ženy nemají dostatečné příjmy a nemohou pracovat, protože pobřeží není čisté. A proto já podporuji tuto zprávu, protože chci, abychom splnili závazky environmentální, protože mm, tyto dopady změn klimatu jsou opravdu nejhorší v případě žen. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tím jsme uzavřeli proceduru Catch the Eye a nyní dostane slovo opět komise. Pane Potočníku, máte slovo, abyste reflektoval to, co zaznělo. Máte dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ctění poslanci, dovolte mi za všechno nejdříve říci, že pokud jde o ženy a klima, hovoříme o velice vážném a o skutečném problému proto jsem velice rád jakou, za to, jakou pozornost tato zpráva dostala a děkuji všem za příspěvky. Já jsem přesvědčen, že i Hedegardová si toho váží. Zaznělo zde mnoho přesvědčivých argumentů. To, co bylo asi nejdůležitější, je těch několik klíčových slov, jako je povědomí, data, znalosti, vzdělání, mainstreaming, věda. Pokud jde o komunitární podporu žen a jejich vzdělání, mohu dodat, že do roku 2015 eh, všechny návrhy na rozvojovou pomoc budou zahrnovat genderově specifické indikátory a v rámci strategie Horizon 2020, což je náš nový rámcový program pro projekty týkající se změny klimatu, i tento bude obsahovat genderově specifické analýzy. Mnozí z vás asi vědí, že ve svém předchozím mandátu jsem byl zodpovědný právě za vědu a výzkum a otázka žen ve vědě byla otázka velice vážná, kterou jsme se vážně zabývali. Ovšem bohužel žádná rychlá řešení neexistují. Jsou zde určité trendy, které jsou povzbudivé. Máme určitá fakta, například v tom, že počet doktorandek stoupá rychleji než počet doktorandů, počet výzkumnic roste zhruba dvakrát rychleji než počet výzkumníků. Takže Situace se zlepšuje, ovšem to neznamená, že do budoucna můžeme usnout na Vavřínech. Tento problém ovšem se vyostří, když se ženy přesunou z fáze studií do fáze praktického života. Ženy totiž vydělávají méně než muži ve stejné funkci, často jsou zaměstnávány na kratší dobu, eh, pomaleji dosahují různých výhod spjatých se zaměstnáním a tak dále a tak dále. To jsou vše problémy, eh, které musíme řešit a to s přístupem zevnitř ven a přístupem komplexním. To znamená, musíme se zabývat sociální politikou a musíme zavést politiky, které budou co nejšířeji aplikovatelné. Já sám jsem zažil, jakou sílu mohou mít ženy při mezinárodních jednáních a ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že to tak zkrátka je. Nakonec mi dovolte zmínit, a to se týká Eh, něčeho, o čem jsme hovořili včera. Já jsem včera byl v Dánsku, v Horsensu, kde proběhlo neformální zasedání rady, které se týkalo v podstatě dvou věcí. Jednak sedmý eh, program pro životní prostředí, který se týká eh, příštího Eh, střednědobého výhledu v oblasti environmentální politiky a rovněž jsme hovořili o Rio plus 20, což je eh, téma související, ale téma jaksi mezinárodnější. Mohu říci, že genderová vyváženost a role žen byla zdůrazňována v obou těchto rozpravách. Je důležité vnímat tato témata ne pouze v kontextu změny klimatu, je potřeba je vnímat v kontextu zeleného růstu jako takového nebo ještě šíření, šířej řečeno v kontextu udržitelného rozvoje, jak někteří z vás říkali. Inkluze, začlenování a rovnost jsou jednoznačně požadavky pro udržitelný rozvoj. Rozvoj nemůže spočívat pouze v růstu hospodářském. Udržitelnost nemůže spočívat pouze v ochraně klimatu. Rozvoj musí být zaměřený na člověka, musí podporovat možnost voleb, důstojnosti a růstu. Zelený růst musí být důstojný růst, který bude eh, který se bude podílet na boji s chudobou a podílet na vyšší rovnosti a podílet na eh, ochraně, ochraně prostředí. Mimo jiné eh, název konference, která proběhla v Riu v červnu, je přesně toto. Zelená ekonomika v kontextu eradikace chudoby a budeme se tam zabývat eh, vším tím, o čem se zmiňuje tato zpráva. Tato zpráva je velice relevantní. Děkuji vám za slovo. Děkujeme vám, pane komisaři. Než dostane slovo paní zpravodajka, eh, rád bych eh, oznámil, že Eh, rozprava bude uzavřena místo předsedkyní Evropského parlamentu a nyní už má slovo paní Kill Nielsen. Ehm, účastnila jsem se slušení, eh, které zorganizoval náš výbor, kde byly také zastoupeni členové komisy, bylo tam i dánské předsednictví, abychom si mohli vyslechnout také návrhy rady a ráda bych poděkovala všem kolegům, kteří se dnes vyjádřili, eh, protože vlastně to odráží práci, kterou se společně Eh, vyvinuli a která obohatila nás všechny. A myslím si, že tato vzájemná debata byla nutná, abychom posílili uvědomění, naše povědomí o této otázce a každý má svůj přístup eh, k těmto otázkám. Já jsem nesmírně spokojená. Vím, že nemůžeme všichni se zasazovat o rovnost pohlaví, tak jak to bylo ve Vilniusu stanoveno v roce 2011, ale přece jen bych ráda řekla jednu věc Ráda bych vzdala hold všem ženám, které v parlamentu a v různých asociacích žen pochopili, že je třeba se mobilizovat v této otázce záchrany zdrojů a klimatických otázkách a v, prostě v řadě zemí už to pochopila celá řada žen, například hnutí šipku v Holandsko, kde se spojily ženy, aby zachránili stromy, například ve Rwandě, to jsou ženy, které zachránili šest 10 druhů hrášku. A dále například e, nesmíme zapomínat na hnutí, e, za zelené hnutí, které umožnilo prostě zachránit miliony stromů a v rozvojových zemích dochází ke stále většímu uvědomování si, jak nutné je přispět k řešení této otázky. A co se týče otázky kvót, která tady zazněla, co se týče mě a naší politické skupiny, my skutečně zastáváme tento nástroj. Je to pouze nástroj, který nám umožní, ale my jsme tedy jedinou stranou v parlamentu, která nám umožňuje paritu, ale myslím si, že je to jediný způsob, jak eh, postoupit ku předu. Nebudeme-li používat tuto otázku kvót, nepodaří se nám pokročit v otázce rovnosti pohlaví. Abych tedy ukončila, dovolte mi, abych citovala Einsteina, který pravil. Problém nemůže být vyřešen ve stejném ohledu povědomí, které ho vytvořilo, nebo se stejnou úrovní vědomí, na kterém vznikl. Děkuji vám mnohokrát. Merci beaucoup, madame la... Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. A teď přistoupíme k další zprávě, protože tím uzavíráme rozpravu a k hlasování dojde dnes ve 12 hodin.